Švédsku, evropské občany, kteří zde jsou přítomni na tribunách. že ne všichni poslanci bohužel jsou přítomni v sále a to kvůli technickému problému, který eh, zablokoval všechny, všechna belgická letiště a my si přejeme, že letiště budou moci být i otevřena co možná nejdříve. Doufáme, že to bude ve čtyři hodiny odpoledne. To jsem musel říci proto, abychom informovali správně evropské občany, kteří sledují toto zasedání. Takže zápis a texty schválené ze zasedání 21. května jsou k dispozici